Můžeme pokračovat v práci podle pořadu eh, jednání a sice pokračování v rozpravě o přistoupení Evropské unii k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a také e, k Mezinárodnímu trestnímu soudu Římský statut. Máme zde zprávu Ramona Auregiho. Institucionální aspekty přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. A také prohlášení Rady a komise o revizní konferenci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v Kampale v Ugandě. Napřed bych chtěla dát slovo panu zpravodají eh, eh, Ramonu Jauregimu. Čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko a Vážení zástupci Rady Evropy, vím, že dnes je významný den. Samozřejmě, že tento parlament zažívá mnoho významných eh, dní, ale k eh, prvnímu prosinci byla schválena Lisabonská smlouva a tudíž mandát, aby Evropská unie přistoupila k Evropské umluvě o ochraně lidských práv, je jedním z eh, významných milníků v evropském procesu integrace. V této chvíli za zažíváme jakési vyvrcholení našich dávných snah o něco, co je součástí evropského integračního projektu, protože lidská pravda, lidská důstojnost, demokracie, právní stát, toto vše je součástí eh, toho, co je i historickým posláním evropské integraci. Ta zpráva, o níž budeme zítra hlasovat, bude právě představovat tento mandát. Tento mandát, který Evropská unie získala vlastně vstupem nebo přistoupením k Lisabonské smlouvě. E, obsah této zprávy se týká tří nosných myšlenek. Za prvé, jde o to, že nikoli pouze členské státy chrání lidská práva, ale také nyní Evropská unie se svou novou právní subjektivitou díky Lisabonské smlouvě. Je to teda komunitární právo a je to také e, vývoj určitého společného soustátí toho, co nebo čeho evropské státy mohou dosáhnout. To znamená podrobit toto vše Evropskému soudu pro lidská práva a eh, to zaručuje dodržování zmíněných eh, principů a také to, že evropští občané tím získají nové právo a i nový soudní dvůr. Nyní totiž občané budou mít právo před tímto novým soudem podat žalobu a dovolat se těchto práv na úrovni národních států nebo na úrovni Evropské unie. A také vnější politika Evropské unie bezpečnost, vše to, co eh, podléhá mezinárodní spolupráci, je rovněž něco, co je pod drobnohledem Soudu pro lidská práva. Co to znamená? Znamená to velký historický pokrok v procesu integrace a ve výstavbě nebo v eh, dovršení evropské myšlenky, totiž to, co od nás požadují občané a také lidská důstojnost. A kromě toho dojde k posílení ochranného systému evropských, eh, respektive lidských práv, evropského ochranného systému lidských práv, protože Lisabonská smlouva a Evropská eh, úmluva ochraně lidských práv eh, jsou vlastně nejpokrokovějším právním aktem světa, protože v bilaterálních vztazích EU e vždy požadovala dodržování lidských práv. Tato zpráva zakotvuje určité právní aspekty nebo popisuje právní aspekty, o nichž nechci nyní dopodrobna hovořit. Co je důležité, je, že je tím vlastně nastartováno určité řízení a ostatně děkuji za to paní eh, komisařce Redingové, že negociační mandát tak rychle schválila, protože touto zprávou která eh, byla zpracována výborem eh, Libe a AFET. A děkuji ostatně eh, zúčastněným členům, zejména paní Kinga Gál. Tím máme rámec, který umožní jednání tak, aby umluva mohla být schválena a aby Evropská unie mohla přistoupit k umluvě pro lidská práva. Děkuji. Děkuji. Děkuji a teď za radu bude mít slovo pan López Carido, eh, státní tajemník pro evropské záležitosti. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už bylo řečeno, nadcházející rozprava má obrovský význam. Opravdu je to historický krok vpřed, které lidstvo činí, když obrana lidských práv není jenom v kompetenci jednotlivých zemí, ale když se to stává záležitostí která je obecně hájena lidstvem. Přesahuje to hranice jednotlivých států prostřednictvím mezinárodních eh, úmluv a mm, uspořádání, aby bylo možné prosazovat tato společná lidská práva. Evropská úmluva o lidských právech je samozřejmě obrovským výdobytkem, něco, co vychází za hranice Evropy. Je tedy Eh, to velice důležitý příklad i v současné době globalizace lidských práv a také obhajoby lidských práv. Co se týče Evropské úmluvy, eh, těžko mohu něco dodat k tomu, co už tady bylo řečeno. Těžko mohu něco dodat také k té vynikající zprávě pane Ramona Charegi eh, také s, s paní Kristendam Dampredo a Kingo Gál. Týká se to toho, jak se Evropská unie přistupuje k Evropské umluvě o ochraně lidských práv v souvislosti se zprávou bych chtěl říci, že je to rozhodnutí, které opravdu představuje velký krok k dalšímu upevňování Evropské unie, evropské integrace. A to souvisí také s velkou inovací, kterou představuje i listina základních lidských práv a Lisabonská smlouva. To všechno funguje dohromady. A není to už jenom politická, ale i technická záležitost. Spolupracujeme se Soudním dvorem ve Štrasburku a se Soudním dvorem v Lucemburku a žádný z nich samozřejmě neustoupí ani o milimetr se svých pravomocí. Navíc v této iniciativě, se kterou počítá Lisabonská smlouva, spatřujeme možnost dalšího eh, posilování důvěryhodnosti Evropské unie, co se týče obhajoby lidských práv. My totiž mnohé požadujeme na nečlenských státech Evropské unie a my snažíme se posilovat eh, Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a obhajovat práva, eh, která eh, jsou v ní zakotvena. A je třeba opravdu zajistit, aby tato práva byla respektována všude v Evropě. Všechny státy musí dodržovat, a musí uznávat jurisdikci soudního dvora. Ohledně Mezinárodního trestního tribunálu, Zase se tady nacházíme v historickém okamžiku, respektive za několik dní se bude konat revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, což je jediná vlastně obligatorní konference, která se musí sejít, aby provedla revizi. Konkrétně v tomto případě bude inventarizovat pokrok, který byl dosažen eh, na, v oblasti činnosti Mezinárodního trestního soudu. Neboli jedná se o vysoce aktuální záležitost. Zítra i na Koreperu a v radě se o tom bude hovořit a doufáme, že bude schváleno usnesení rady eh, ohledně této revizní konference a chtěli bychom zopakovat naše pozitivní hodnocení činnosti Mezinárodního trestního soudu, které již učinili mnohé, člen, mnohé státy, jiné státy, například státy Latinské Ameriky. Mezinárodní trestní soud se domníváme je zapotřebí, abychom opravdu hájili lidská práva, abychom dodržovali závazky, abychom eh, eh, stíhali ti, kteří je porušují, včetně eh, v členských státech. Měli jsme nejprve společné stanovisko pak akční plán a pak v roce 2006 byla dohoda eh, eh, eh, Evropské unie o spolupráci s Mezinárodním trestním soudem části a dnes se vlastně všechny členské státy připojují k římskému statutu a podřizují se jurisdikci tohoto Mezinárodního trestního soudu, což je velice důležité, protože vždycky klademe důraz na význam soudů a je třeba tuto eh, Mezinárodní trestní soud dále posilovat. Má mnoho práce v Africe a konference v Kampala rozhodně nemá fungovat proti Africe, ale naopak ve prospěch Afriky. A proto e, tato revizní konference, již se zúčastní všechny smluvní strany, všechny státy, bude velice důležitá, aby e, zhodnotila, co Mezinárodní trestní soud e, vykonal, což je vlastně jediný stálý Mezinárodní trestní soud. Děkuji. A slovo má paní komisařka Regdingová. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím se všemi předřečníky a se všemi poslanci parlamentu, kteří pracovali na tomto tématu. Přistoupení Evropské unie k umluvě eh, o ochraně lidských práv je eh, přímo ústavního významu, protože završí systém ochrany základních práv v rámci Evropské unie a Velmi dobře víte, že Lisabonská smlouva nám to přímo ukládá, je to naším osudem a proto vítám skutečnost, že parlament má tak velký zájem o tento materiál, ostatně od prvopočátku a je to zájem, který je dokládán usnesením, který parlament, které parlament předložil. Zejména bych chtěla poděkovat zpravodajům výboru AFKO a LIBE za vynikající spolupráci na materiálu. Děkuji samozřejmě také za hearing a za slyšení, které bylo uspořádáno a které bylo velmi užitečné. Eh, návrh zprávy předložené panem Jauregi eh, je do značné míry v souladu s pozicí komise. Dovolte, abych se pouze dotkla tří bodů kde, které jsou podle mého názoru velmi důležité. Za prvé, komise sdílí pozici, že přistoupení EU také k dodatkovým protokolům Evropské umluvy, které ostatně nebyly ratifikovány všemi členskými státy, je něco velmi žádoucího. V skutku Mnohé z těchto dodatkových protokolů mají potenciální relevanci z hlediska výkonu evropských kompetencí a e, jsou v nich i určité garance, které jsou promítnuty i do charty. A proto mandát jednání by neměl e, respektive mandát jednání by měl oprávnit komisi k vyjednávání ustanovení, které zajistí, že Evropská unie může přistoupit ke všem dodatkovým protokolům. Rozhodnutí o tom, ke kterým eh, protokolům eh, pak de facto přistoupíme nad rámec samotné úmluvy, bude muset být přijato jednomyslně radou po získání souhlasu parlamentu. Podle názoru komise by takováto rozhodnutí měla zahrnout všechny dodatkové protokoly a tato rozhodnutí by měla být přijata současně s rozhodnutím o eh, přistoupení k umluvě. Za druhé, myslím, že je důležité eh, eh, zabývat se Evropskou unii jako jednotnou osobou, eh, která se stane signatářem mechanismu, který je v podstatě určen pouze státům. A proto určitý počet omezovaných a technických úprav umluvy eh, je zapotřebí s ohledem eh, k této povaze evropského práva mimo jiné takzvaný mechanismus korespondenční, tak, aby by eh, vzat v potaz eh, eh, právní rámec EU. Tímto mechanismem Evropský, Evropská unie získá právo jako korespondent účastnice řízení v případě žalob na evropské právo. A já mm, s radostí konstatuji, že v parlamentní zprávě je právě tento aspekt eh, eh, zmíněn. Za třetí, zcela souhlasím se zprávou, která doporučuje účast zástupců Unie v orgánech úmluvy a sice postavených na roveň ehm, eh, signatářům. Takováto účast je skutečně klíčovým prvkem hladké a bezproblémové integrace a vlastně vplynutí Evropské unie do systému úmluvy. Abyste to pochopili, eh, mám na mysli zejména přítomnost soudce ve Štrasburském eh, soudu eh, za každou signatářskou stranu. Také komise je pro ustanovení trvalého soudce za na plný úvazek za Evropskou unii, který bude postaven na roveň ostatním soudcům a bude mít stejné kompetence ad hoc soudce, který by zasahoval pouze v případě žalob vůči Evropské unii anebo v případě evropského práva by podle našeho názoru nebylo dostačující. Metoda volby soudce Evropské unie by měla být zcela normální, tak jak je to zakotveno v úmluvě. To znamená, že parlamentní shromáždění rady zvolí soudce z tří navržených, předložených Evropskou unii a já souhlasím s autory zprávy, že odpovídající počet členů parlamentu by se mělo účastnit zasedání shromáždění, kdy když budou voleni soudci Evropského soudu. Postup k sestavení vlastně seznamu kandidátů eh, není předmětem eh, dohody o přistoupení. To je naše věc. My eh, to musíme zajistit na základě interních právních pravidel a představa, že parlament by měl být do toho zapojen, stejně tak, jak o tom hovoří článek 255 ve vztahu k výběru kandidátů do Eh, eh, soudu je teda velmi zajímavá a volá po eh, dalším prověření. Ctihodní eh, členové, jak víte, španělské předsednictví přisuzuje vysokou prioritu tomuto tématu a španělské předsednictví by chtělo dosáhnout dohody ještě před koncem eh, června. Pokud by eh, rada do té doby dosáhla dohody, já doufám, že ano, pak nám to umožní zahájit jednání o přistoupení hned po létě a již jsem to prohlásila před dvěma týdny v Bruselu, že zajistím, aby komise jako vyjednavač Evropské unie bude zcela eh, teda kompletně informovat parlament v průběhu celého negociačního procesu. Tolik teda k našim evropským záležitostem. Na programu nicméně máme také otázku týkající se mezinárodních lidských práv. A jak víte, v roce 1998 138 států eh, přijalo nesprávný statut eh, promiňte, přijalo eh, římský statut Mezinárodního trestního soudu. Eh, a na základě toho eh, lze teda obžalovat eh, pachatele genocidy, eh, válečných zločinů a tak dále. Tento soud začal působit v roce 2003, nyní sedm let poté máme revizní konferenci v Kampale, která nám umožní provést jakousi analýzu dosavadních analýz, dosavadních prací a trestního soudu a také výzev, které jsou před námi. Pokud je o aktivity soudu. Víme, že soud je zcela provozu schopný, ale stále ještě eh, jaksi eh, eh, ve svých začátcích a ještě nebyl dovršen žádný justiční koloběh či byl, zaháj, byl je, zahájen vlastně zahájeno jedno řízení, další řízení má být zahájeno v červenci, další se připravuje Týká se to DRI a DRC eh, a nesmíme samozřejmě zapomínat, že tento soud je vlastně soud poslední instance. To znamená, že hlavní odpovědnost spočívá na bedrech státu. Ve většině případů tento soud působí jako katalyzátor eh, s tím, že státy musí mm, eh, vyšetřit a také projednat případy, než je postoupí k tomuto soudu. A e, tento soud slouží i e, jako určitý zastraš, zastrašovací prostředek e, pro pachatele nebo potenciální pachatele. Tento soud teda čelí určitým výzvám. Ratifikace Bangladešem ratifikace římského statutu. acceptance of the and of Eh, soud potřebuje účast a kooperaci všech eh, eh, stran a jiných orgánů státu, regionálních orgánů a tak dále soud nemůže vykonávat své funkce, aniž by státy zatýkaly ty, proti nim byly vystaveny zatykače a nemůže teda e, jednat bez odsouzení a tak dále. A proto evropská podpora soudu v posledních deseti e, letech slouží právě i k řešení těchto problémů. My jako Evropská unie e, jsme vlastně od začátku u toho a jsme eh, vlastně pevní eh, podporovatele zřízení tohoto soudu jako eh, podmínečného mechanismu řádu, právního řádu, který samozřejmě nemůže tolerovat beztrestnost pachatelů zločinu, jak jsme to zaznamenali v minulosti. Domníváme se, že účinný soud je nezbytným nástrojem pro světové společenství v boji proti této bezpresnosti a e, k šíření e, vlády práva. A proto tento soud podporujeme od prvopočátku s využitím různých nástrojů, které jsou k naší dispozici. Paní, pan ministr je již citoval dále společnou pozici, která byla vlastně přetavena do akčního plánu. Byli jsme první organizací, která se dohodla na dohodě o kooperaci a pomoci se soudem v roce 2006 a tomuto eh, Mezinárodnímu trestnímu soudu eh, přisuzujeme nebo poskytujeme veškerou politickou a diplomatickou pomoc demaršemi, prohlášeními, politickými nimi zahrnutí eh, klauzulí do mezinárodních dohod a tak dále, což se stala vlastně běžná praxe Evropské unie. Již od roku 2000 Evropská iniciativa demokracie a nástroje lidských práv Mm, vlastně vyčlenili 29 milionů přímo i nepřímo na podporu různých kampaní občanské společnosti. Také jsme podpořili řadu rozhodnutí v oblasti svobody, práva a bezpečnosti e, s cílem posílení spolupráce mezi ženskými státy při vyšetřování a prosazování či, provádě, e, či e, také stíhání zločinů proti lidskosti a zločinu stanovených římským statutem. Samozřejmě, že celý systém vyžaduje ještě další zdokonalení, ale samozřejmě i aktivní účast všech zainteresovaných eh, na celém světě. Děkuji. Grazie, komisario. Děkuji, paní. Děkuji, paní. Děkuji paní komisařce a nyní bude mít slovo za výbor AFET pan Preda na dvě minuty. Prosím. Paní předsedající, Rád bych zde poděkoval za tuto skvělou a velice obsáhlou zprávu. Hovoří se zde o výzvách, ale i o předsudkům, které panují k přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě pro ochranu lidských práv a základních svobod. Já jsem byl zpravodaj a chci říct, jaké jsou ty hlavní výhody takovéhoto přístupu. Po Lisabonské smlouvě se to může zdát logické, ale je to zároveň i určitá naděje, která byla systematicky opakována již 30 let. Já doufám, že přistoupení EU k umluvě o hraně lidských zpráv opravdu podpoří dialog s třetími zeměmi. Zejména Eh, že to kanalizuje dialog směrem k tématům, jako jsou lidská práva. Komise určité záležitosti tedy musí být neustále dodrž- přeskoumávány ve Štrasburku před eh, soudem pro lidská práva. A já si myslím, že eh, toto je příležitost tomu, aby Evropská unie přistoupila k dalším eh, protokolům, například k revidované Evropské sociální chartě, která posiluje ochranu sociálních práv. Dále jsem tohoto na, toho názoru, že Evropská unie by měla také být součástí orgánů Rady Evropy. To by, byla pouze logi, logi, to by byl pouze logický důsledek takovéhoto přistoupení. Já ve svém stanovisku jsem potrhl i toto. Důležitá je rovnováha mezi specifikami na evropské úrovni a mezi zachováním mezinárodního soudu ve Štrasburku. To je velice důležité pro lidská práva na celosvětové úrovni. Děkuji. A nyní má slovo paní Gal za výbor Libe na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové. Především chci poděkovat panu Otondovi za jeho práci. Jež když spolupracuje výbor Libe a AFKO a také právní výbor, eh, tak eh, obvykle všechny otázky týkající se přistoupení k umluvě zodpovíme a eh, otevřené otázky vyřešíme. Mluvím tady jménem výboru Libe a chtěla bych vám říci, co byly pro nás ty největší problémy. Domníváme se, že přistoupení představuje pro evropské občany přidanou hodnotu. Domníváme se, že evropští občané tuto přidanou hodnotu přistoupení eh, pochopí a také by měli pochopit, jaké hodnoty chceme chránit a hájit, ale samozřejmě bychom neměli vkládat mm, eh, přemrštěné naděje do věci, takže které body musí být ještě objasněny v budoucnu. A sice vztah mezi lucemburským a Stras Štrasburským soudem, protože eh, systémy obou soudních dvorů se eh, eh, napříště nezmění, ale systémy těchto dvou soudů v této chvíli, to znamená v této, ve chvíli našeho přistoupení, budou podrobeny reformě a to je důležitý aspekt. My se domníváme, že přistoupení může být velmi příznivé, jestliže všechny, opravdu všechny instituce učiní nebo vynaloží potřebné úsilí. Přistoupení Evropské unie k konvenci o lidských právech je něco jedinečného. Ale neznamená to, že to spochybní vše, co jsme dosud učinili ve prospěch ochranu lidských, ochrany lidských práv. Naopak dojde pouze posílení toho, co dosud existuje. Děkuji a nyní zahájíme rozpravu v rámci politických skupin. Eh, první bude paní Andrikiene, dvě minuty eh, jménem Evropské strany lidové. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, revizní konference eh, eh, je samozřejmě dlouho očekávaná událost v rámci vývoje soudu a v rámci mezinárodního trestního systému. Tato konference bude dobrou příležitostí pro zainteresované strany, aby uvažovali o nedostatcích systému a aby navrhli určité změny a reformy. Dovolte, abych zmínila několik otázek, které by členské státy a také delegace delegace EP měli vzít v potaz. Jeden z problémů eh, je to, že eh, je, je pozice našich transatlantických partnerů v rámci eh, trestního soudu. Účast USA v rámci Mezinárodního trestního soudu je ten nejdůležitější faktor Proto by bylo velmi užitečné, kdyby naši američtí partneři mohli jasněji vyjádřit svou stávající pozici a vztah k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Také bych chtěla eh, říci, že Evropská unie by měla eh, trvat na článku 1, 2, 4 nebo 1, 4, 4, to znamená přechodné ustanovení římského statutu. To umožňuje státům, aby se rozhodli, protože jejich občané nebudou eh, podléhat po dobu sedmi let režimu trestního soudu po ratifikaci. A to je mm, určitá, určitý mezera, nedostatek, který by měl být odstraněn. A v neposlední řadě bych chtěla poukázat na to, že Evropská unie by měla usilovat o co nejširší implementaci a ratifikaci eh, římského statutu ve vztahu k těm zemím, eh, které tak dosud neučinili. Musí to být cíl Evropské unie v rámci jednání o rozšíření a přístupových fází ve vztahu k novým členským či kandidátům kandidátským zemím. A mělo by to být také prioritou v našem jednání s Ruskem. Zejména musíme brát v potaz skutečnost, že v současné době vyjednáváme o modalitách partner, dohody o partnerství s našimi ruskými partnery. Děkuji. Děkuji. A nyní za frakci za socialisty a demokraty paní Serakiany. Děkuji paní předsedající, děkuji za skvělou práci, která byla odvedena eh, v oblasti přístupu Evropské unie k úmluvě o ochraně lidských práv. To je příkladem pro evropské občany. Nyní budeme mít nový soudní mimo Evropské unie a zde se bude držet na to, aby byly práva evropských občanů dodržována, jak ze strany občanů, tak Unie. Je důležité, aby občané měli vždy právo se bránit a proto je opravdu velice důležité, že bude zde soudce, který bude vysvětlovat kontext. Já si myslím, že je rovněž důležité, že Evropský parlament má neformální orgán, který se stará mm, o výměnu informací mezi parlamentem a parlamentním skromážděním Rady Evropy. A dále si myslím, že je důležité, aby byl parlament zapojen do vyjednávacího procesu, protože evropští občané mají právo, aby pochopili mechanismus vyjednávání. A proto si myslím, že je zásadní, aby Rada Rada Evropy a Evropská unie zohlednila vypracovávání hlavních směrů, kde budou jasná vysvětlení veškerých dopadů a implikací, které vlastně jdou ruku v ruce s takovýmto přistoupením. Děkuji a nyní za frakci ALDE má slovo pan Dáv na minutu a půl. Přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu trestnímu soudu byl dlouhý proces a schyluje se k tomu již dlouho. Je to podstatná část mozaiky, jejíž konečný obrázek bude tvořit určitý nadřazený režim práv, posilován soudním dvorem. a bude podléhat eh, také externímu dohledu Štrasburského soudu. Je to eh, nutně eh, velmi složitá záležitost, protože se jedná o quid pro quo, pokud jde o závaznost charty základních práv a svobod a signalizuje to též určitý konsenzus mezi těmi, a sice nový konsenzus mezi tradičně britskými postoji, které upřednostňují mezivládní přístup Rady Evropy a federalisty jakým jsem například já, který eh, upřednostňuje nadnárodní přístup. Takové eh, to partnerství nebo taková to eh, provázenost je nesmírně důležitá v dnešní době koaliční politiky mezi britskými liberálními demokraty a mm, konzervativní stranou v Británii. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Děkuji. A za skupinu zelených bude mít nyní slovo paní Lochpiller za, na dvě minuty, prosím. Přijetí římského statutu a zřízení Mezinárodního trestního tribunálu je velký úspěch. Máme celou řadu příkladů, které to dokazují, ale rozhodující je to, že poprvé v historii je možné, aby vysocí představitelé státu, ať jsou již civilní či volněnství, byli pohnáni k odpovědnosti, a to v případě, že se dopustí váleční zločinů či zločinů mezi lidskosti, či pokud je nařídí, aby je někdo provedl. Evropská unie eh, podpořila práci a výstavu Mezinárodního soudního tribunálu a musí i v budoucnosti tento Mezinárodní soudní tribunál posilovat a podporovat a chránit jeho nezávislost nastávající hodnotící konference v Kampale nebude muset udělat revizi všeho, zjistit, co bylo úspěšné a kde je třeba vylepšovat. A již nyní se jasně rýsuje, že státy na se musí snažit na národní úrovni o to, aby eh, vypracovávali nové zákony či realizovali již stávající zákony v tom smyslu, aby odpovídajícím způsobem podpořili Mezinárodní tribunál protože některé státy ještě váhají, když jste o to například zadržet vysoce postavenou osobnost, kde již existuje zatykač. Paní Redingová na to jasně ukázala. Často zde prostě chybí takové to pochopení, že Mezinárodní trestní tribunál potřebuje pro svou dobrou práci takovouto, takovouto pomoc. Hodnotící konference se tímto bude muset zabývat. Máme zde eh, pracovní skupinu členských států, římský statut, která již eh, velice dobře vše připravila a předložila velice dobrý dokument, který vlastně eh, je součástí naší, našeho textu. A my prosíme, aby se tedy ze strany evropských orgánů tomu dostalo odpovídající odpovídajícího zájmu. Je důležité, aby nešlo k omezování nezávislosti trestního tribunálu a chci potrhnout, jak je důležité to, aby Evropská unie byla zastoupena na této konferenci vysoce postavenými činiteli, protože to by bylo velice důležité a je to také pozitivní příklad pro ostatní regiony. Děkuji. Grazie per i Děkuji a teď za skupinu ECR eh, e má slovo pan Fox. Děkuji, paní předsedkyně. Moje skupina je odhodlána chránit lidská práva, ale nejsme přesvědčeni, že když umožníme, aby Evropská unie podepsala úmluva, že je to rozumné, vzhledem k tomu, že každý členský stát je už signatářem úmluvu. Tak eh, co z toho plyne, eh, jaký přínos, aby se připojila Evropská unie? Byl bych velice rád, kdyby někdo v této sněmovně mě řekl praktický příklad, příklad, jak lidská práva eh, mých voličů by byla lépe chráněna díky tomu, že podepíše umluvu i Evropská unie. V současné době není požadováno, aby členské, eh, za, eh, členské státy přímo uplatňovaly ve svém národním právu toto umluvy. Chci také eh, ujištění, že pokud Evropská unie podepíše umluvu, že se toto nezmění. Já nechci, aby pravomoce parlamentu v Británii byla podrývána. Ten totiž má v tomto rozhodovací právo. A mám podezření, že jedním z motivem, motivů motivů je mm, posílit úlohu Evropské unie, předvést jako aktéra na mezinárodní eh, jeviště. A to si myslím je přesně velmi dobrý důvod, abychom neumožnili Evropské unie podepsat úmluvu. Děkuji. Děkuji. A teď za skupinu uh, eh, GUA e NGL. Pan Scholz má minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Moje frakce jednoznačně vítá přistoupení Evropské unie k úmluvě. Je to pravděpodobně nejdůležitějším nástrojem na ochranu lidských práv v Evropě a význam Štrásburského Eh, soudu je velice důležitý. Ukazuje se to na kom, že každoročně zde máme asi 30 tisíc stížností a v roce 2009 to bylo 57 stížností a v tomto roce také eh, soud ehm, musel vynést 2000 rozsudků. Samozřejmě Evropská unie má Evropský soudní dvůr, ale tento dvůr není na rozdíl od dvoru ve Štrasburku eh, výhradně založen proto, aby chránil lidská práva. A proto je velice špatné, když se zde konstatuje, že Evropský soudní dvůr v minulosti tedy nebyl vedoucí úlohou pro ochranu lidských práv. Stejně Rada Evropy jakožto Evropská unie jsou toho názoru, že tento přistoupení je historickým okamžikem a my eh, s tím naprosto souhlasíme. A já si myslím, že se to ukáže, že to byl dobrý krok pro naše evropské občany a že se jedná o něco, mm, co nepojí pouze 47 států, ale také instituce Evropské unie a tím vyšleme signál našim občanům, že co se týká jejich práv, že je možné tato práva vlastně požadovat u soudu, zažalovat. Co se týká toho vlastního přestupovacího procesu, ten bude jistě obtížný a vyskytnou se problémy a proto je důležité, abychom byli kreativní a byli semknutí a snažili se konkrétně nalézt nejlepší řešení pro jistě složité právní problémy. Děkuji. Děkuji. A za skupinu EFD na jednu minutu vystoupí paní Messerschmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já skutečně eh, spatřuji eh, výhody přistoupení EU k umluvě o lidských právech. Je to výhoda pro ty, kteří byli zaměstnáni v EU a kterým byla dána výpověď eh, za to, že například podepisovali falešné faktury. A pak se nemohou svobodně vyjadřovat, nemohou uplatňovat opravné prostředky a tak dále. Tady platí ale článek 10, člán eh, Štrasburské umluvy, ale jsou, jsem proti přistoupení k umluvě o lidských právech, protože těch nevýhod je po mém soudu mnohem více než výhod. Zejména Evropský soudní dvůr v Lucemburku využije přistoupení, aby mocenský oblast, eh, rozsah EU v zahraniční politice, sociální oblast, oblasti a tak dále ještě více eh, rozšířil. A eh, takto bychom přistoupení k umluvě mohli použít jako další argument, protože Evropská unie může rozhodovat více a členské státy méně. Například eh, o tom, že svoboda slova nebo jiné svobody nebudou určovány členskými státy, ale Evropskou unii samotnou. A to nepovažujeme za správné. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo eh, pan Sinclair z nezařazených dvě minuty. Thank you, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Spravodaj praví ve zprávě, že připojení k úmluvě zajistí lepší ochranu v Evropské unii, ale já bych hlavně chtěla eh, hájit práva našich eh, občanů a mých voličů. Samozřejmě, že ve Spojeném království jsme toto inkorporovali v roce 1999, takže vlastně je to efektivní i u našich soudů. V, manifest, v, v, v, v nová, programem prohlášení nové konzervativní vlády je příslip lidských práv, ale jak víte, Evropská unie vlastně má teď má právní subjektivitu. Připomíná nám to George Orwella, a říká se, který říká, že někteří lidé mají, jsou rovnější než jiní, co se týče lidských práv. Moje, moji voliči utrpěli invazi takzvaných eh, takzvaných cestujících, kteří vlastně nám začali budovat svoje stany tam, kde jsme měli krásnou zeleň. A jedná se o prioritu eh, lidských práv, o zdravotnictví, o školství, ale nechceme, aby to všechno nešlo na úkor našich daňových podvodníků. Zpravodaj říká, že jde o eh, lidskou o spravedlnost, ale možná, že už se tady nadělalo dost škody. Možná, že zpravodaj by se chtěl podívat k nám, eh, k našim voličům, viděl by znesvěcení naší půdy, mohl by si eh, pohovořit s našimi voliči, kteří viděli, jak eh, plody jejich usilovné práce jsou zničeny a mohl by dokonce se podíval, jak 19 nákladáků eh, jezdili se, šper, se štěrkem po našich silnicích a snažili se tam vlastně přivést zařízení, protože když tam přijeli přijedou tyto takzvané cestující eh, osoby, pak většinou to vede k nárůstu kriminality. Tady máme projekt, kterému se říká Evropská unie, ale když uvažujeme o speciálních právech pro jednu skupinu občanů, pak vlastně degradujeme práva jiných. A vy jste degradovali vlastně práva mojich voličů a nevol, nevolené osoby by neměly o tomhle rozhodovat. My teď máme nově zvolenou vládu ve Spojeném království, která slibuje věci a ve jménu demokracie bychom jim měli umožnit, aby tyto své sliby také splněly. Grazie, diamo ora la parola agli altri. Děkuji. A nyní dostanou příležitost další řečníci, ale chci vás všechny poprosit, abyste dodržovali řečnickou dobu. Nyní bude mít slovo na dvě minuty pan Mendes de Vigo. Děkuji, paní předsedající. Před 23 lety jsem měl to i štěstí, že jsem zažil, jak byl v jednom paláci nepodepsána jedna dohoda, jediná dohoda, nebyl tam Jacques Delors, Maxine Olech a, šlo o to, že Evropská unie podepisovala úmluvu o lidských právech a vzpomínám si, když se Heinrich Heine ptal když se Heinricha a Heineho ptali na to, kde chcete nejraději zemřít, tak on řekl v Velké Británii, protože má vždycky 20 let spoždění. Takže momentálně je to spíše 200 let. Má frakce HPP je pro toto přistoupení a to již celá léta jsme pro, aby Unie přistoupila. A proto tuto zprávu ne, velice vítáme. Je to je z první zpráva pana zpravodaje Ramona, ale jistě ne jeho poslední. My od toho očekáváme, od tohoto přístupu, že budou lépe zaručena práva našich občanů, práva, jejich práva v tom smyslu, že právní akty Evropské unie budou v souladu se seznamem lidských práv a že to vše bude dodržováno. Samozřejmě máme zde celou řadu právně technické problematiky, která musí být dořešena. E, Umlova má být ratifikována jednotlivými členskými státy. E, Evropská unie je mezinárodní organizace a samozřejmě nemůžeme předložit mezinárodní organizaci něco, co bylo vypracováno jednotlivými státy. Paní Gali jistě bude odpovídat na konkrétní otázky, ale paní Redingová a Rada, prosím, apeluji na vás, prosím, udělte rychle komisi mandát, aby mohla vyjednávat a aby Evropská unie mohla rychle přestoupit k Evropské umluvě o ochraně lidských práv. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan López Aguilar. Pane předsedkyně, já naprosto eh, souhlasím a připojuji se k blahopřáním na adresu zpravodajů, kteří na tom pracovali. Zabývali jsme se hospodářskou krizí během tohoto mandátu a i tady můžeme říci, že to není věc, kterou bychom dělali jenom v rámci jednotného trhu, ale co děláme pro a s občany. Tato umluva je vlastně listinou práv, která má dále pomáhat budovat Evropu. A je to i v souladu s článkem 6 to, že se připojíme k umluvě nikterak nenarušuje žádná základní práva, která jsou zaručena našim občanům. Právě naopak posiluje to práva, která my všichni máme jakožto účastníci na tomto společném projektu. A jakožto zpravodaj eh, ve výboru Libe mohu říci, že jsme posoudili všechny problémy, které by mohly vyplynout na základě přistoupení. Uspořádali jsme návštěvu na, eh, do eh, Eh, na soudního dvora a na soud lidských práv a také máme připravenou konferenci na 23. června, kdy budou k dispozici experti od obou soudů, abychom mohli dostat odpovědi na otázky týkající se soudních záruk lidských práv našich občanů. Pan Hart řekl, že neexistují práva bez právních záruk. A právní záruky zase nemohou být bez soudců a stejně tak Evropa by nemohla existovat bez občanů, ale zase občané by nebyli, pokud by si nebyli vědomi toho, že budujeme-li Evropy, získáváme ještě dále posílená eh, naše základní práva. Děkuji a teď má slovo pan Schake na minutu a půl. Děkuji, paní, eh, pane, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, eh, hovoříme o revizní konferenci Římského statutu Mezinárodně trestního soudu a to je opravdu úspěch liberální demokracie a závazek efektivně prosazovat mezinárodní právo. Všechny členské státy ratifikovaly a připojily se k, k Římskému statutu a teď vlastně máme před sebou další kapitolu ambicí a odpovědnosti v oblasti lidských práv, míru a spravedlnosti. Je velice důležité to kriticky zhodnotit, ale Mezinárodní soudní eh, dvůr je už důležitou institucí, aby tyto základní hodnoty nebyly jenom evropské evropské, ale všeobecné. Je to poslední útočiště, jak řekla komisařka Reningová, nicméně důležitá. Jak Evropská unie a členské státy by měly i nadále podporovat Mezinárodní dvůr a ty zásady, z níž vychází tím, že přijmou eh, guideliny Evropské unie. Je to první povinnost eh, stíhat a odsuzovat ty, kteří se dopouštějí válečných zločinů, genocidu a zločinů proti lidskosti. My vlastně tady usilujeme o efektivní spolupráci společnou zahraniční evropskou politiku. Vysoká představitelka by měla akticky, aktivně prosakovat naše přizazení z římskému statutu s globálními aktéry, jako jsou Čína a Rusko a také s těmi, kdo si přejí se připojit, jako je Turecko, ale také dlouhodobí spojenci, jako jsou Spojené státy, by měly být zapojeny do diskuse, jak přispět ke globální spravedlnosti. Jakož to um, mohu vás říct, je, že Evropská unie musí konstruktivně spolupracovat i s Tureckem, i e, se Spojenými státy, aby skončila beztrestnost v Iránu, protože tam mnoho, je mnoho poprav a mnoho případů e, mučení. Dělá se to každodenně, dělá se to soustavně. Musíme usilovat o univerzalizaci právního státu, lidských práv a Mezinárodní trestní tribunál je k tomu důležitým nástrojem. Proto potřeba toho, podpora tohoto soudního dvora musí být také globalizovaná. Evropská unie musí konstruktivně na tom pracovat. Děkuji. Vážení kolegové, přeji, eh, prosím vás, abyste dodržovali časový limit, eh, řečnickou dobu, tedy jinak nebude čas na catch the eye. Nyní má slovo pan Hefna. Milá kolegyně, eh, milí kolegové, paní předsedkyně, my dnes pracujeme na rozšíření práva na nadnárodní úrovni. Jak je to důležité, to ukazuje kromě pohledu na aktuální porušování lidských práv i pohled do hrůzné historie mé vlastní země, protože v skutku Němci napáchali ty nejhrůznější zločiny v dějinách nikoli tím, že překračovali právo nebo zákony, ale tím, že přijímali zákony <clears throat> které dělali eh, z eh, bezpráví právo a takto vlastně povýšili na právní povinnost eh, vraždění židů, Romů a tak dále. Jestliže lidé, kteří toto prováděli, dnes tvrdí, že pouze plnili příkazy a neumějí to jinak zdůvodnit, pak to pouze prokazuje eh, obrovskou slabost práva. A proto to, co jsme nyní, eh, čeho jsme nyní dosáhli přistoupením eh, k umluvě, je vynikající, protože existuje i právo vně národního práva. To je obrovský pokrok. Stejně tak jako přistoupení Evropské unie k Evropské komisi pro lidská práva, za což jsem se já velmi dlouho zasazoval osobně. Více času mi nezbývá, ale mám radost, že to dnes společně završíme a děkuji zejména panu zpravodaji Chauregimu za vynikající zprávu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tanok, jedna minuta. Paní předsedkyně, moje strana, britští konzervativci, ostatně jsem konzervativec, nedávno vyjádřila vážné starosti minulosti žádosti o Mezinárodním trestním soudu a jeho provádění ehm, ehm, právní, eh, respektive eh, trestního práva ve vztahu ke genocidě. Ale desáté výročí statutu ehm, nám nyní nabízí příležitost učinit určité posouzení eh, eh, eh, úlohy Mezinárodního trestního soudu. Já se domnívám, že soud skutečně se drží svého statutu a snaží se ale postihovat pouze ty nejvážnější nebo nejzávažnější tyrany. Soudce mm, Campo se skutečně snaží o nadstranickost a objektivitu. A Eh, nedochází teda k nešvarům. Británie k tomu přistoupila na, eh, za vlády laboristů a možná, že eh, stávající koaliční vláda v Británii nám nyní skýtá možnost opět posoudit britský vztah k Mezinárodnímu trestnímu soudu a v Kampale bychom snad mohli napravit určité sporné oblasti, jako například odpovědnost za velení. Samozřejmě vitální života, životně důležité principy Velké Británie samozřejmě nemohou být obětovány na oltář Mezinárodního trestního soudu, ale současně musíme uznat, že tento soud má určitou konstruktivní eh, roli, pokud jde o eh, boj proti eh, beztrestnosti mezinárodních tyranů nebo mezinárodně uznávaných tyranů a diktátorů. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní paní Veržia na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, ko, jako paní ministře, milí kolegové, já bych eh, se chtěl nejdříve poděkovat zpravodajům za to, že byli ochotní zohlednit i návrhy ostatních a dospět také koncexu. Chtěl bych poukázat na dvě důležité věci. Jednak je to kontrola, která bude mimo Unii a pak extraterritorialita úmluvy platí totiž eh, na celém území EU i mimo našeho území. Vědnávací mandát komise by neměl se týkat pouze umluvy samotné, ale měl by zahrnout veškeré protokoly. A um, dohody základní charty. E, a velice brzy bychom měli vstoupit do všech nástrojů EMRK, abychom měli koherentní systém. A nyní k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Zde mám dvě přání. Jednak doufám, že Evropská unie bude velice bdělá, co se bude týkat práv obětí a jejich právních zástupců. Znamená to, že budeme muset mít jakousi právní pomoc ad HOK, která bude poskytovat specializované právníky. Evropská unie by toto měla opravdu velice dobře zvážit, tak aby všechny členské státy přizpůsobili svůj právní systém mezinárodnímu právu. Francie to bohužel doposud neučinila a lituji velmi, že tak velké státy jako USA se mm, do této věci ještě nepřipojily. Tedy nyní má slovo pan Bronz na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie, když se připojuje k této umluvě o lidských právech Rady Evropy, eh, vlastně učiní potom z této umluvy legislativou součást legislativy a přitom je to dokument vlastně jiné organizace, je to vnější měřítko. Znamená to, že Evropský soud v Lucemburku bude mít jurisdikci eh, prosazovat a interpretovat dva potenciálně eh, konkurenční dokumenty, totiž úmluvu Rady a listinu, listinu u EU. Ptal jsem se několika expertů, co by se stalo v případu střetu mezi těmito dvěma dokumenty, který dokument nebo který paragraf by dostal prioritu. Bylo mi řečeno, že za prvé dokument nebo ten oddíl, který by poskytoval větší svobodu, by měl prioritu. Pak jsem se ptal, co, jak, co by se rozhodlo, kdyby tady byly dvě strany sporu a každá by tvrdila něco jiného a eventuální konfliktní práva, například právo uplatňovat náboženství, aniž byl někdo urážel a e, e, právo e, výrazu, což zase umožňuje kritiku určitého náboženství. A to není až tak teoretické, což ukazují například ty kreslené ilustr- vtipy z Dánska. Takže pak, když jsem se na tohle zeptal, tak ticho bylo naprosto ohlušující svobodné eh, vyjadřování se vždycky nakonec eh, obětuje a popírat, upírat eh, svobodu výrazu, to dělá Evropská unie vůbec nejlíp. Hovoříme o dvou různých kategoriích práv. Politické právo vyjadřování a právo zase nebýt urážet kritikou. Toto právo nebýt urážen se pokládá za důležitější než právo diskutovat o věci, která je ve veřejném zájmu. Měly by tady být nějaká nějaká omezení, například vůči těm, kteří vybízejí k násilím. Eh, a tím vám chci poděkovat. Grazie, la parola allo... A teď má slovo paní Janaku na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Chci především poděkovat kolegovi panu Haraugimu za vynikající zprávu a za dobrou spolupráci. A samozřejmě také kolegům Pedera a Galovi. Paní předsedkyně, přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech a také k jurisdikci Mezinárodního trestního soudu vyplývá ze skutečnosti, že Unie získala nebo nabila eh, eh, novou právní subjektivitu díky Lisabonské smlouvě a někteří se táží, proč jsme do toho nezahrnuli i chartu lidských práv a eh, zdá skutečně potřebujeme judikaturu Štrasburského soudu pro lidská práva. Ale já se domnívám, že ve Štrasburku jsme toho dosáhli mnohem více, než co je zakotveno v chartě Eh, základních práv. Eh, to připomenul eh, paní komisařka Redingová a také předsednictví. A za druhé to vytváří i určitou vazbu Evropské unie k tomu, co se děje v Evropě obecně a také k zemím, které jsou členy Rady Evropy. Samozřejmě, že se někteří mohou tázat, zdali to nepovede ke komplikacím, ale zpráva také zdůrazňuje, že by nemělo dojít k bilaterálním nebo mezistátním stížnostem. To znamená buď, že jedno je podřízeno druhému, a existují zde zcela jasné příslušnosti a pravomoci eh, trestního soudu a pak Evropského soudního dvoru. Myslím, že je to zásadní krok, který učiníme přistoupením k Evropské umluvě o lidských právech a také protokoly jsou e, důležité, které upravují jednotlivé příslušnosti a kompetence, protože e, to nabízí Evropskému parlamentu možnost aktivního e, zasahování do jednání a také prostřednictvím parlamentního shromaždění Rady Evropy. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji a teď má slovo pan Hauet na minutu a půl. Děkuji, eh, pane předseda. Já jsem velice hrdý, že budu vést tuto parlamentní delegaci na revizní konferenci, abychom oslavili eh, jeho zřízení, což pomáhá v globální spravedlnosti a bojovat proti beztrestnosti a že tam budeme zastupovat a vyjádříme také naši odhodlanost, naší společné zahraniční politice usilovat o všeobecnou jurisdikci tohoto soudu. Chceme také zajistit lepší přístup eh, ke spravedlnosti a proto 15 z 45 států světa už přispělo přispěli také do fondu eh, v, eh, v, pro oběti. Měli bychom ale také hovořit, tedy většina z nich jsou z Evropské unie, ale také 12 takové financování neposkytlo a 14 eh, našich členských států jenom zareagovalo na každoroční průzkum. Všeobecná jurisdikce začíná s všeobecným uplatňováním a uplatňováním ale také doma. Já musím litovat, že jedním z prvních rozhodnutí nové koaliční koaliční vlády je, eh, že se staví vlastně proti této jurisdikci a že jsou proti tomu, aby se sem zadalo i eh, zákaz používání určitých zbraní jakožto válečný zločin. Přičemž byli, měli jsme už Nürnberský proces, eh, tokijský proces a já těžko dovedu pokozit, proč by se soudní dvůr neměl používat pro, mm, pro následování stíhání Eh, eh, válečných zločinů, nebo proč se říká, eh, že se nesmí používat například jedovaté plyny přes hranice, například když se týká se to toho, co bylo s Husejnem a jak a kdo byl a kdo nebyl povolán ke spravedlnosti. Děkuji. Nyní má slovo pan Gerenc na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Původně to bylo vytvořeno proto, aby odpovědní za genocidu a zločiny proti lidskosti a válečné zločiny byly, možné, byly moci být pohnáni k odpovědnosti. Mezinárodní soudní trestní tribunál mm, bylo tímto způsobem něco, na co se čekalo dlouhá léta a byla to taková první odpověď. Mnozí byli toho mění, že ten trestní soud by měl mít jakési, jakýsi preventivní účinek. Um, takovýto trestní soud by měl vlastně pohnat k odpovědnosti eh, takové eh, pachatele strašných činů, jako bylo například v Bosně, ve Rwandě, v Kambodži či v Darfuru. A měla by to mít i jakýsi odstratušující účinek, tak, aby si všichni diktátoři uvědomili, že je zde nebezpečí, že budou později postiženi. A proto se chci zeptat komise, zda bylo dosaženo tohoto prevenčního cíle. Mohla by mít komise například říci, zda ten zatykač, který byl e, vytvořen proti prezidentovi Omara el-Bechirovi, zda to je součást řešení či součást problému a jak se z toho můžeme poučit. A poslední otázka má chce komise na základě dosapatní zkušeností navrhnout jakousi změnu v Kampale, která by možná vedla ke změně textů, které jsou právním základem soudního trestního soudu. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Šimanský na jednu minutu. Děkuji, dámy a pánové. Když se připojeme k Evropské úmluvě lidských práv, musíme se vyvarovat eh, hrozbám. Máme tady podstatný problém, který je spojen s konkurencí dvou soudů, tedy ve Štrasburku a Evropského soudního eh, eh, dvoru spravedlnosti. Bude, budeme mít tady také úmluvu lidských práv a listinu lidských práv a to bude problém. Budeme těžko vysvětlovat obyva, občanům, kam se mají s tím, s čím mm, obracet a může tady být být konflikt příslušnosti soudu a právních základů. Je tady také hrozba, že když se Unie nepřipojí k této umluvě, pak to omezí eh, dodržování ústavních tradic členských států, které tvoří obecné právní eh, principy. Přistoupení k umluvě by nemohlo vést tomu, abychom eh, obcházeli závazný protokol k Lisabonské smlouvě, který vylučuje nenadále uplatňování této listiny práv na Velkou Británii a na Polsko. Paro. Děkuji a slovo má pan Segery na minuto. Děkuji. Dámy a pánové, je mi eh, velice líto, eh, eh, že se musím vyjádřit k takto důležitému tématu, ale přesto chci zmínit um, otřesné uh, povodně v Maďarsku a také Polsku, uh, Rumunsku. Tisíce uh, lidí jsou ohroženy záplavami, musíme je uklidnit, musíme jim ukázat, že se staráme o jejich osudy. Doufejme, že tyto záplavy um, ustanou co nejdříve a všichni rozhodující činitelé v Evropě by měli obětem pomoci tucet eh, měst eh, v severním Maďarsku bylo zaplaveno těmito přívalovými dešti a eh, doufejme, že Bůh pomůže těmto poničeným oblastem. Zde přítomní poslanci se domnívají, že lidská práva musí být dodržována. To je samozřejmě velmi důležité, ale v této zprávě jde o přistoupení k umluvě neposílíme dodržování lidských práv nebo respekt vůči lidských práv, ne, a podrobujeme se ideálům e, e, Spojených států amerických. To není žádoucí. My jsme suverénní státy a suverénní státy přistoupili k této umluvě. Jsme naprosto proti tomu, aby došlo k tomuto symbolickému rozhodnutí a že budeme pouze součástí velké říši. říše. Děkuji, pan Cassini, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní předsedkyně a pane e, ministře, paní komisařko. Toto přistoupení je vlastně znamení jakéhosi poslání Evropské unie, poslání hájit lidská práva a bránit je. E, jde to ruku v ruce se strukturou, s historií přistoupení jednotlivých členských států k umluvě e, o lidských právech a souvisí to také se stvrzením zásad a ústav eh, členských států. Je to prostě součást evropského právního eh, řádu, ale je to přesto přece všechno symbolické gesto. Eh, pokud jde o eh, právnické poučky a jejich provádění, tak to není vždy snadné, protože vše vždy souvisí s institucionálními aspekty. A tady eh, musíme, musím říci, že děkuji panu zpravodajovi a členům výboru AFKO za to, že tento dokument byl v této podobě schválen. Jsme s ním spokojeni. Nechci eh, zacházet do jednotlivých aspektů, jinak bych eh, mnohé z toho, co paní komisařka a pan předseda rady již uvedl, eh, opakoval, ale mm, padla zde otázka po institucionální přítomnosti evropských poslanců v rámci parlamentního shromáždění Rady Evropy ehm, jednali se o volbu soudce nebo soudkyně. Eh, tady je nutno říci, že jde také o otázku vztahu mezi eh, občany EU eh, e a občany Rady Evropy. Je to otázka demokratického zastoupení a tudíž tam nemůže být více než 18 a neméně než dva zástupci. A závěrem v rámci toho řešení eh, zůstává ještě otevřený jeden problém a sice o, o problém vztahu mezi, nebo e, eh, souvstažnosti mezi soudy a také jakési evropské duše. My jsme Evropská unie, máme to ještě jednou stvrzeno v článku 2, že jsme Eh, eh, vznikly na základě obhajoby lidských práv, nejsme teda ve vzduchoprázdnu, toto musíme ještě jednou potvrdit, že tato zadání zde existují a eh, jinak sdílím zcela vše to, co je ve zprávě uvedeno. Děkuji. Minuta 30. Pan Kopa, minuta 30. Paní, před... Paní předsedkyně, Evropská unie vždycky podporovala Mezinárodní trestní soud a ochranu lidských práv. Samozřejmě, že nás zajímá revizní proces v Kampala, abychom mohli zajistit, že budeme schopni také přispět k vývoji tohoto soudu. Mezinárodní společenství musí zajistit obhajobu a posílení nezávislosti a efektivnosti Mezinárodního dvora. V rámci této revize už zazněly různé návrhy a nejdůležitější je, co se týče trestního činu útoku. A co musíme udělat? Musíme zdůraznit, že zločiny proti lidskosti je třeba stíhat a trestat. Potřebujeme jasný právní systém a musíme zajistit eh, spravedlnost. Eh, je válečné zločiny a jejich pachatele musí mít jistotu, že jim to jen tak neprojde. Musíme proto otevřít ale cestu i k, k usmíření v situacích po konfliktu. Proto plně podporujeme tyto návrhy i přístupe, přistoupení eh, k úmluvě o ochraně lidských práv a také přejeme všechno nejlepší revizní konferenci v Kampale. Grazie, la parola. Děkuji. A nyní má slovo pan Kačmarek na minutu a půl. Eh, paní předsedkyně, eh, Paní komisařko, dámy a pánové, revizní konference Římského statutu bude velice důležité, která se týká angažovanosti členských států Evropské unie pro důležité eh, hodnoty. My, eh, eh, Evropané jsou přesvědčeni, že nejhorší zločiny musí být stíhány a jejich pachatelé trestáni. Proto je dobré, že tato konference se bude konat v Africe, protože to je mnoho zločinů, které ještě nebyly stíhány. Jsou tam pět zemí, Kongo, eh, Středoafrická republika, z Uganda, eh, přičemž jsou tady mnozí, kteří se cítí beztrestně, i když se dopouštějí obrovských zločinů a tohle to je třeba zlikvidovat. Úloha tribunálu je v tomto směru přímo klíčová. Kdyby před deseti lety ten soud existoval, možná před, by před desítkami let existoval, pak by možná nedošlo ke katinskému masakru, že jeho existence může mít preventivní úsilek. Proto musíme tento eh, soud podporovat, aby mohl eh, vyhledávat a stíhat eh, pachatele zločinu proti lidskosti a válečné zločiny. Je třeba, aby se další státy připojily k římskému statutu, protože efektivita záleží samozřejmě na spolupráci mezi členskými státy i mezi mezinárodními organizacemi. Proto všechny eh, signatářské strany římského statutu se musí angažovat, jinak se toho nedosáhne. Děkuji. Grazie, la parola. Děkujeme. A nyní dostává slovo paní Gomeš. Má jednu minutu. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, tato konference představuje zásadní roli. Je to nesmírně důležité na programu. Má jednak projednávání zločinů proti lidskosti, genocidu a tak dále. Al-Bashir rovněž, to je další bod, kterému by se měla konference věnovat. Dále jsou to zločiny v Darfuru. To vše by se mělo projednávat tímto tribunálem. Prezident Sudánu rovněž byl povolán před soud, dochází a došlo k obviněním s ohledem na válečné zločiny. Dále jsou to sudánské volby. Pozorovatelé měli dojem, že způsob průběhu těchto voleb nebyl v souladu s mezinárodními standardy. Čili skutečně si myslím, že bychom měli volat po spravedlnosti, neměli, nemělo by docházet k nějakým mm, smíšeným signálům. Al-Bashir se musí dostat před soud, což bude velice silný signál, kterým bychom zabránili ostatním agresorům v agresi proti svému vlastnímu lidu. Děkuji. Děkujeme a nyní dostává slovo paní Makovej, minutu a půl. Děkuji za slovo budu hovořit o našem přistoupení k úmluvě o lidských právech a zároveň bych ráda zdůraznila to, že jsem právnička. Ráda bych obrátila vaši pozornost na roli tohoto tribunálu, pokud jde o e, mm, tuto úmluvu. Především pokud jde o požadavky úmluvy o lidských právech, v tom ohledu, že žadatelé musí využít všechny místní možnosti předtím, než se obrátí na soud pro lidská práva. Všechno musí být provedeno na základě postupu, tak aby nakonec, nakonec mm, mohl, mohli rozhodnout místní soudy předtím, než se záležitosti bude věnovat soud ve Štrasburgu. Hovořím o případech, kdy členské státy aplikují právo Unie a kdy uh, uplatňují práva společenství. Soud v Lucemburku musí mít možnost aplikovat podmínky úmluvy v těchto případech. Soud v eh, náš soud v Lucemburku uplatňuje pravidla této úmluvy už mnoho let. Ráda bych rovněž obrátila pozornost na, eh, na eh, případ bosporských aerolinek proti Irsku v roku 2005. Ochrana základních práv komunitním právem musí být považována za, stejná, eh, za stejnou eh, jako ta, která chrání eh, naše občany na základě úmluvy. Já vítám naše přistoupení k úmluvě podobně jako předřečníci, ovšem chtěla bych, abychom opravdu analyzovali velice pečlivě všechny procedury, které budeme zavádět, protože nám jde o ochranu zájmu našich občanů Evropské unie a zároveň chceme ochránit to, co je funkční a co funguje dobře. Děkuji. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní pan Ranžel na minutu a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych zdůraznil, že jsme velice potěšeni v naší skupině EPP, nyní hovořím o portugalském zastoupení v EPP, že byl zahájen postup přistoupení, to znamená přistoupení k těmto umluvám. Všechny naše země, Portugalsko, by zcela jistě měli přistoupit k této umluvě. Eh, učinili jsme tak v roce 72, kdy jsme zrušili trest smrti. Pochopitelně si myslíme, že je to pro nás velice výhodné. Vítáme tento proces jako takový. Nicméně je tady velice důležitá skutečnost. A to, že Evropský parlament by měl mít pari pasiu, to znamená celý tento postup přistoupení by měl být zvážen z technického, právního, politického hlediska. Musíme monitorovat celý tento proces. Lidská práva jsou velice důležitá pro Evropský parlament a naopak, čili pro nás, pro Evropský parlament, je to velice důležitý akt. Já si myslím, že se musíme podívat také na země mimo Evropskou unii a je na místě, že evropští občané, kteří nejsou členy Evropské unie, jsou členy eh, Rady Evropy, tak eh, zcela jistě nastupují také tento proces a my musíme vyslat eh, dobrý signál. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. A má, na jednu minutu má slovo pan Sfire spoštovani predstavniki komisije eh, sveta človekove Paní předsedkyně, zástupci komise a rady, lidská práva a právo na svobody se nedotýkají pouze jednotlivých členských států. Tady není žádný rozpor v tom, zda se máme opírat o mezivládní dohody a nebo eh, mají mít nadnárodní povahu co se týče vstupu <clears throat> přistoupení k úmluvě o lidských právech, tak eh, to přináší v každém případě přidanou hodnotu a naším cílem musí být vytvořit v Evropské unii oblast, kde budou nejvyšší standardy lidských práv a eh, lidské svobody. Přistoupením k Evropské úmluvě lidských práv se ale nedomníváme, že se EU stane takovým královstvím svobody. Právě naopak jsou tu ještě určité rozpory, ale měli bychom vytvořit příslušné postupy, jak uplatňovat právo. Děkuji. Děkuji. A slovo má na jednu minutu kolega Zemka. Chtěl bych velice srdečně poděkovat za to, že dnes jednáme na toto téma. Myslím, že bychom si měli připomenout, že Afrika je bohužel kontinentem, kdy velice často dochází k případům genocidy a v takovéto situaci nemůže Evropská unie pouze pasivně přihlížet. Naštěstí mezinárodní trestní soud hraje rozhodující roli při boji proti takovýmto zločinům. Zločinci musí vědět, že eh, neuniknou před eh, spravedlností nikde a proto se musíme cíleně zaměřovat na to, aby Evropská unie podpořila Mezinárodní trestní soud a měli bychom zvážit, čím můžeme přispět, aby tento Mezinárodní soud působil ještě efektivněji. Děkuji. Paní Vlasiková Benčíková má slovo vážná, paní předsedkyně, pane ministře, paní komisařko, jak již bylo řečeno, přistoupení Evropské unie k těmto dohodám je především symbolickým gestem, ale přesto se domnívám, že posiluje integrační proces dalším krokem k politickému sjednocení Evropské unie. Kromě symboliky má tento právní akt i praktický význam. V politice lidských práv Evropské unie i formálně odstraňuje dvojitý standard. Unie doposud nemusela právně dodržovat lidská práva, ale potom budou sledovat soudní kontroly, které budou eh, sledovat eh, soulad s Evropskou úmluvou. Dále to bude znamenat záruku ochrany nejenom občanům EU a ostatním osobám na území EU, ale i všem jednotlivcům, kteří spadají do působnosti EU mimo její území. Osobně jsem ráda, že cílem Unie bude dodržování klauzulí eh, této úmluvy v rámci všech vnějších vztahů a aktivit. Důležité je, že zpráva upozorňuje na možnost možné technicko-administrativní komplikace celého procesu, aby byl co nejméně složitý. EU jakožto nestátní člen přistupující k úmluvě, které já byla koncipována pro státy, musí dbat na zbytečné změny. Evropský soudní dvůr pro lidská práva je již bez tak dostatečně vytížený. Další komplikace by mohly omezit legitimitu kontaktu a proces přistoupení k Evropské úmluvě. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Dalším řečníkem je paní Morvajová. Jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Je tomu už téměř rok, co jsem poslankyní tohoto parlamentu a zvykám si na to, na, na co je velice obtížné si zvyknout, především to, že debaty probíhají stejným způsobem, je nás téměř 800 poslanců Evropského parlamentu, všem většinou je zde v emisi klubu pouze 30 nebo 40 eh, osob, někteří z nás, kteří nedodržují hlasování své politické strany, ale naše přesvědčení, kdykoliv předkládáme otázky, ať už je to komisi nebo někomu jinému, tak nedostaneme žádnou odpověď. Nyní se obracím na vás, paní komisařko. Jste odpovědna za lidská práva. Prosím skutečně, aby toto byla výjimečná situace, abych konečně obdržela konkrétní odpověď na mou otázku, která zní, jaká je přidaná hodnota Evropské unie a jeho přistoupení k této úmluvě o lidských právech, především s ohledem na to, že, ten, že všen, všechny členské státy již přistoupily k této úmluvě. Proto bych se ráda zeptala, jaká je přidaná hodnota tohoto přistoupení v oblasti lidských práv. Skutečně zažijeme nějaký pokrok v této oblasti ochraně lidských práv? Doufám, že skutečně mi konečně poskytnete upřímnou a konkrétní odpověď. Děkujeme. A nyní další řečník, jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní komisařko. Přistoupení eh, k Soudnímu dvoru pro lidská práva je zcela zásadní krok pro další růst Evropy. Jsou to dva systémy záruk, které spolu mají posílit eh, uplatňování základních lidských práv. V rámci 27. i mimo Evropskou unii, také myslím, že jsou to všechny členské státy Rady Evropy, by měly využít maximálně tuto příležitost, na kterou jsme další dobu čekali. Doktríny, kazuistika, rozsudky v podstatě už další dobu vytvářeli základ, abychom dospěli k tomuto výsledku. Je to příležitost pro občany Evropské unie, kteří je budou moci nyní vzhlížet ke Štrasburskému soudu, k další evropské instituci a také k soudům eh, ve členských státech. Je zde také zajištěna autonomie. Chtěla bych poděkovat kolegům eh, za tuto zprávu, kteří hovoří o nezávislosti obou soudů, čili musí existovat eh, správná spolupráce mezi těmito institucemi, které musí také respektovat své kompetence. Děkuji. jenom vysvětlení. Pokud se podíváte na články v chartě, které jsou v umluvě, tak jsou v podstatě úplně to samé. Článek 52, 53 charty, takže tam není žádný protimluv. A za druhé, jurisdikce Štrasburského soudu je nadnárodní, takže pokud někdo chce jít k soudu, který eh, bude řešit rozhodnutí Unie, tak se musí obrátit na Štrasburský soud. Není to otázka že je to proti Evropě, ale prosím, přečtěte si náležitě jeho zprávu, protože v této zprávě je to jasně vysvětleno. Děkuji. Nyní končíme tuto rozpravu a dám slovo panu Lopezu Garidovi. radu. Děkuji, paní předsedkyně. K prvému bodu Evropská úmluva o lidských právách, bych chtěl poblahopřát zpravodaji i respektive komisi, protože tento návrh byl velice rychle předložen, aby mohl být vystaven mandát k jednání. A kromě toho vítám také podnět kolegy Adjudova, který zcela jasně řekl, že e, vláda byla v Spojeném království vytvořena z členů konzervativců a liberálů. A vyslovila se absolutně pro eh, podpis eh, tohoto přistoupení a samozřejmě také pro realizaci této úmluvy a, umlu- a Lisabonské smlouvy, ale někteří eh, krajané se vyjadřovali naopak. Zástupci některých politických skupin konzervativní skupina a další paní Movaldy zcela jasně řekli, proč by, proč by Evropská unie vůbec měla podepsat takovouto úmluvu. Jistě členské státy se již staly signatáři této úmluvy, ale členské státy přenesly své pravomoci na Evropskou unii pravomoci tedy již nespočívají na bedrech jednotlivých členských států, ale na bedrech Evropské unie. A Evropská unie by mohla eh, teoreticky i porušit tuto Evropskou úmluvu. To by bylo docela dobře možné po té, co byly eh, pravomoci členských států přeneseny na EU. Takže nestačí podpis jednotlivých členských států, je třeba také podpis Evropské unie. V tomto případě musíme takto zajistit ochranu lidských práv v celé unii. Vyslechli jsme si připomínky obou politických skupin, jak bylo eh, jasné, vyjádřili se k tomu euroskeptikové, eh, kteří tvrdili, že bude existovat eh, supranárodní kontrola, ale to není pravda všechno, co eh, oni se domnívají, že všechno, co EU dělá, je bez tak špatné, eh, že je to eh, dílo byrokratů, které k ničemu neslouží. To je zcela nelogické a rozporuplné tvrzení. Je to mezinárodní mechanismus, který obhajuje základní lidská práva. Proto je třeba eh, podporovat tento argument. Proto jsme tedy pro přistoupení k této úmluvě. A vyslechli jsme si také slova pana De Viga. Jistě i rada si musí pospíšit a 4. června eh, při eh, zasedání Rady pro eh, vnitřní záležitosti a spravedlnost se tím budeme zabývat. Můžete být tedy uklidněni dále, co se eh, týče eh, Mezinárodního eh, sou, trestního souda, soudu. Bude se konat velká konference. Předsednictví rady bude přítomno na této konferenci a potvrdí zcela jasně, že členské státy musí spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem. Bude to na základě subsidiarity a na tomto základě bude působit i Mezinárodní trestní soud. A veškeré eh, agrese a útočné války a budou také pro nás sledovány domnělí zločinci, zástupci Belgie hovořili o e, konfliktech a předsednictví vypracovalo prohlášení, ve kterém podporovalo podpoříme Mezinárodní trestní soud, budeme také posuzovat jeho činnost. Domnívám se, že mnoho členů, mnoho poslanců se zúčastní konference v Kampale a e, diskuzí, které tam povedeme. E, bude to nesmírně důležitá symbolická konference s důležitým zastoupením a bude mít ještě e, dopady na právní texty. Proto je také velice důležité, že jsme Eh, uskutečnili dnes tuto rozpravu, v níž jsme eh, potvrdili společné hodnoty a připomněli jsme si, že jde o osoby, že jde o lidi, eh, kteří utrpěli strašlivé zločiny. Je třeba tedy bojovat proti tomu, aby v 21. století nebyla beztrestnost. Děkujeme a nyní má slovo paní komisařka Redingová. Děkuji za slovo. Charta základních práv a úmluva o lidských právech jsou výjimečné texty. Jsou to texty, které představují základ, základ našich hodnot, hodnot, na kterých jsme budovali, hodnot, na kterých budujeme naše společnosti, naši Evropskou unii. Osobně se domnívám, že tyto nástroje jsou příliš důležité na to, aby se staly předmětem stranických polemik a bojů. A mohu říci osobně, že jsem nesmírně, nesmírně hrdá na to, že v tomto okamžiku budování Evropské unie můžeme pokročit vpřed tím, že tuto chartu základních lidských práv přetavíme v realitu a tím, že se staneme členem úmluvy o lidských právech. Slyším slova vašeho zpravodaje, pana Diego Lobeze Garida, spoluzpravodajů Kristiana Predy a Kingy Gál. Čtu jejich slova která napsali ve jménu vás, celého Evropského parlamentu, tak jsem si vědoma, že vám rovněž leží na srdci ta, ten historický úkol, který mm, je nyní v našich rukách. Přidaná hodnota, přidaná hodnota přistoupení k této úmluvě si myslím byla velice kvalitně popsána v těchto textech, zároveň v různých příspěvcích, mnoha z vás, poslanců Evropského parlamentu. Členské státy přistoupily všechny členské státy přistoupily k této umluvě, ale podobně, jak už se o tom zmínil pan ministr, členské státy přenesly velikou část svých kompetencí na stranu Evropské unie, což z čehož vyplývá, že je normální to, že Evropská unie kdykoliv jedná jakožto Evropská unie bude předmětem stejné vnější kontroly těchto specializovaných soudů pro lidská práva, těch, kterým se musí odpovídat i členské státy. Konkrétní příklad za všechny. Mohlo by dojít k rozhodnutí Evropské komise proti nějakému konkrétnímu sektoru v oblasti práva hospodářské soutěže. Tato rozhodnutí by mohlo být přímo spochybněno v soudu ve Štrasburgu. To je případ, eh, který bychom dneska těžko mohli zrealizovat. To byl pouze příklad za všechny, je zde mnoho dalších příkladů, které již jste zmínili. Opravdu konkrétní příklady, konkrétní případy, které budou pomáhat našim občanům, protože a to je právě ten nový prvek. Naši občané budou mít dvojí záruku. Jednak je to Evropský soud v Lucemburku, který bude Eh, přijímat rozhodnutí na základě charty pro základní lidská práva, která je mimochodem závazná pro všechny členské státy. To bych ráda řekla opravdu jasně, nahlas, jednou provždy. A proto nechápu, když někdo, kdo je držitelem mandátu, kdo byl zvolen našimi občany, může spochybňovat. Jak může někdo takový spochybňovat práva těchto občanů? Přece je lepší, když naši občané budou mít dvojí, dvojnásobná práva, než kdyby neměli žádná práva. A to je my poskytujeme. To je přece, to je o čem Evropa je. Evropa je právě o právech pro naše občany. Já jsem skutečně hrdá na to, že Evropský parlament bojuje za tato, tato práva. Ano, budeme zde mít určitý seznam všech zákonů, práv, které umožní našim občanům obrátit se na soud a ochránit svá práva. Otázka, zda bychom měli či neměli být součástí této úmluvy, zda bychom měli přistoupit k této úmluvě o lidských právech, to přece už tak ta otázka nestojí, protože článek 6 smlouvy vyžaduje, aby Evropská unie přistoupila k této úmluvě o lidských právech. Čili skutečně si myslím, že toto by už nemělo být na pořadu dne. Tato otázka už skutečně byla vyřešena. A rovněž bychom si měli uvědomit to, že toto přistoupení k úmluvě umožní jednotlivým členským státům uplatňovat všechna tato pravidla, aniž bychom spochybňovali jakékoliv evropské právo. To znamená, že to ten jednotlivý, ten vztah jednotlivý mezi členskými státy a úmluvou na druhé straně zůstane, tento vztah zůstane nedočen. Navíc zde budou určité dodatkové garance či záruky, které se dotýkají evropského práva. Samozřejmě, že ta otázka eh, určitého nebezpečí, konfliktních eh, jurisdikcí, to musíme ještě proskoumat, analyzovat a já bych ráda poděkovala zpravodaji za to, že se zmínili o této problematice. My jsme prozatím zjistili to, že tyto konflikty či rozpory jsou ve stávající době minimální, protože úmluva je v podstatě již součástí jednotlivých standardů. Evropský eh, soudní dvůr v Lucemburku ji bere v potaz, všechny tyto normy, všechny tyto standardy a úmluva bude fungovat jakožto minimální standard. Eh, my samozřejmě Doufáme, že oba soudy, jak v, ve Štrasburgu, tak i v Lucemburku, se budou harmonicky rozvíjet a budou se přibližovat v následujících letech. A nyní, paní předsedající, k konkrétním dotazům. Samozřejmě, že pokud jde o mm, právní spory, to není otázka Soudu pro lidská práva nebo Evropského eh, soudního dvora. Toto je otázka, která, kterou by měl řešit ve stávajícím okamžiku britský systém těchto právních sporů a já už jsem zahájila rozhovory s britskou vládou, požádala jsem o přeskum tohoto systému, eh, který by v některých případech, například pokud jde o svobodu tisku, mm, tam by skutečně mohlo dojít eh, k určitým škodlivým dopadům. Evropský parlament prozatím pod vedením svých zpravodajů odvedl velice pozitivní práci a já skutečně počítám s Evropským parlamentem v tom, že bude pokračovat celý tento, že bude mm, podporovat tento proces, který bude dlouhý, bude obtížný, bude to proces plný technických problémů, které samozřejmě se mohou změnit v politické problémy. Proto počítám s Evropským parlamentem, spolehám na vás, že nám pomůžete v tomto nesmírně obtížném úkolu. A pokud jde o vztah mezi Evropským parlamentem a parlamentem Rady Evropy, tento, tuto otázku ponechávám ve vašich rukách. Budete-li potřebovat pomoc za naší stranu, budu ochotna vám pomoci, ovšem je to otázka autonomní pro vás, pro Evropský parlament i pro parlament Rady Evropy, abyste našli nějaké společné, společné pole a myslím si, že by to nemělo být obtížné. Paní předsedající, pokud jde o Mezinárodní trestní tribunál, Evropský parlament ehm, pozval pana Sona, prezidenta soudu i pana Okampa, prokurátora a myslím si, že to byl velice jasný signál, jasný signál Evropského parlamentu v tom, jak vážně bere lidská práva nejenom uvnitř Evropské unie, ale rovněž vně Evropské unie. Domníváme se, že konference v Kampale je nejdůležitější mezinárodní konferenci, která bude věnována mezinárodní spravedlnosti, a to za celé poslední desetiletí a musíme, nesmíme na to zapomínat. V tomto ohledu rovněž spolehám na vás, na Evropský parlament. Vím, že poslanci budou přítomní této konferenci a budou vystupovat na této konferenci v Kampale. Rovněž jsme si vědomí toho, že Evropská unie hrála a bude hrát důležitou roli v integraci výsledků této konference do svých politik v oblasti mezinárodní spravedlnosti a rovněž v rám, do mm, politik pomoci třetím státům a zároveň do všech jednání, ke kterým dojde v následujících měsících a letech. Především budeme pokračovat v naší podpoře při budování národních kapacit s cílem posílit a umožnit národním eh, systémům soudnictví provádět eh, důvěryhodné ehm, šetření v souladu s římským statutem. Naše politika v tomto ohledu zůstává nezměněna a neoslabená. Ovšem máme k dispozici nový nástroj, kterým je Lisabonská smlouva. Lisabonská smlouva, která představuje novou kapacitu ještě pro konzistentnější a účinnější přístup vůči tomuto soudnímu tribunálu. Na základě podpory Evropského parlamentu, které vidíme ve vašem usnesení i na základě rozpravy, Místo předsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka bude podporovat univerzální přistoupení k římskému statutu. To budeme provádět opravdu systematicky ve všech našich diskuzích a jednáních s partnery mimo Evropskou unii. Paní předsedající, zasněli jste velice dvě velice konkrétní otázky, na které bych ráda v krátkosti odpověděla. První, zda zatykač na prezidenta Al-Bashira je součástí řešení nebo spíše součástí problému. Evropská komise považuje tento zatykač za součást dlouhodobého řešení protože tento zatykač na prezidenta Al Al-Bashira znamená, že mm, se, s vytvořením tohoto soudu se spravedlnost stává okamžitě vykonatelnou mm, bez ohledu na to, kdo je stíhanou osobou, dokonce i v případě, že tato osoba je hlavou státu. A i když tento zatykač možná mm, není vynutitelný či vymáhatelný okamžitě, tak prostě nezmizí, protože Mezinárodní trestní tribunál je stálým, permanentním soudem. Proto bych vás chtěla ujistit o tom, že budeme neustále trvat na tom, aby Sudán plně spolupracoval s tímto mezinárodním tribunálem. Další otázka. Zda komise předloží nějaké pozměňovací návrhy na jednání v Kampale? Odpověď zní ne, protože Evropská unie není zúčastněnou stranou. Budou to členské státy, které budou jednat o pozměňovacích návrzích. Ovšem komise bude hrát aktivní roli při analýze výsledků této konference a spoleháme rovněž na španělské předsednictví v tom, že povede evropské národy, evropské členské státy, tak aby její hlas opravdu zazněl jasně, aby byl mocnější na této konferenci. Děkujeme. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo na dvě minuty pan zpravodaj. Děkuji. Rád bych vyslovil dík všem kteří pohovořili během dnešní rozpravy, protože všichni jednomyslně podpořili návrh přistoupení, o kterém budeme hlasovat zítra. Chtěl bych poděkovat paní komisarce Redingové za možnost, že budeme dále spolu, spolupracovat, protože se jedná o velice složitá vyjednávání a Evropský parlament musí být velice úzce zapojen do těchto vyjednávání. Jenom několik bodů a vysvětlení. Není to žádný symbolický akt, vážení poslanci, je to akt právní povahy. Někdo se zeptal, k čemu to vlastně je. Dávám příklad, když máte soutěž, kdy například chceme získat nové pracovníky z jednotlivých členských států a nějaký právník z Maďarska má pocit, že eh, jeho zacházení bylo neoprávněné, bude se obrátit eh, na soud a potom eh, právníci z Maďarska, kteří byli diskriminováni, se mohou obrátit na soud, mohou se obrátit na nový soud ve Štrasburku a je to pro ně nová příležitost, jak prosadit svá lidská práva, v tomto případě práva v oblasti rovnosti. Čili zcela jistě to není pouze symbolická eh, hodnota, ale především právní hodnota, která bude přidána tímto přistoupením. Další věc. Zaznělo, že chceme vyjednávání nejen k eh, přistoupení k této umluvě, ale chceme se podívat na jednotlivé protokoly, které Evropská unie připravila během posledních několika let, eh, které také odkazují na některá práva, která jsou uznána v chartě základních eh, práv, která budou zakomponována. A na závěr Evropský parlament požaduje, abychom přistoupali k institucím dané úmluvy, k Radě Evropy, protože pochopitelně to bude zárukou uznání všeobecných eh, principů eh, uplatňování lidských práv a také ostatních.